fogok elnökölni. Vážené poslankyně a poslanci, budu předsedat maďarsky a budeme pokračovat v plenárním zasedání. Bude následovat otázka k ústnímu zodpovězení na komisi. Je to provádění směrnice týkající se prvního železničního balíčku. Já zde vítám pana komisaře Kalase. Vítám zde také pana Simpsona Eh, autora tohoto dotazu a prosím, předávám mu slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, co se týče této ústní otázky, a provádění směrnice týkajících prvního železničního balíčku. Asi eh, neřeknu nic nového. Eh, první tři směrnice, které jsou součástí toho balíčku, byly přijaty v roce 2001 a lhůta byla na březen 2006 pro transpozici do eh, vnitrostátního práva. A já jako předseda dopravního výboru mám povinnost o tom s vámi hovořit a přednést tuto otázku k ústnímu zodpovězení, protože O devět let později hovoříme o tom, že 21 členských států do října 2009 buď dokázalo, či nedokázalo implementovat tyto směrnice. A nemáme o tom e, stanoviska důvodněna. Jak se blížíme k revizi e, prvního železničního balíčku, celá řada států, včetně takzvaně silných států, vlivných států, kteří, které jsou proevropské, jak uvádějí, eh, nedokázalo dosud implementovat tyto směrnice. Tyto členské státy by měly být jasně jmenovány a měly by jim být připomenuty povinnosti, kterými se zavázaly v roce 2001 tomuto parlamentu je opravdu znepokojivým faktem, že po Evropské unii jsme schopni prosazovat jednotný trh v tolika oblastech, ale nejde nám to právě v železnicích. To není nedostatkem tohoto parlamentu, ale členských států, často podporovaný eh, železniční dopravou, sektorem železniční dopravy a e, nám teď už e, dochází e, trpělivost. Tato otázka k ústnímu zodpovězení se zrodila z frustrace nad tím, že vědomě je porušována právní norma a že komisi se nedaří přivést členské státy k tomu, aby plnili tyto právní akty. Známe aspekty které nedokáže plnit každý dotlivý členský stát zmíněný. Eh, některé členské státy neimplementovaly tyto směrnice. Chceme vědět, které členské státy to jsou. Eh, chceme vědět, které státy se brání eh, rovné hospodářské soutěži a vědomně chrání své vlastní dopravce železniční. Pane předsedající, pane komisaři, žádáme o to, aby se prosazovala nezávislost eh, eh, ohledně prosazování eh, evropského práva a chceme aby bylo jasné, jak postupovat dál, protože dochází k protekcionismu v některých členských státech a není rovná hospodářská soutěž. Není možné prosazovat žádným způsobem přeshraniční železniční dopravu. Je tu Ehm, spousta různých eh, daní, eh, které je třeba brát v úvahu s jednotlivými členskými státy. A je třeba se tázat, zda vůbec některé členské státy měly v úmyslu eh, tento balíček a tyto směrnice převést do praxe. Potřebujeme vědět mnoho věcí, například jak a zda komise dokáže prostřednictvím přepracování těchto směrnic dosáhnout implementace tohoto balíčku. Dnes potřebujeme také vědět, co činí komise proto, aby prosazovala evropské právní akty eh, v této oblasti. A dnes také potřebujeme vědět, proč tak dlouho trvá, než jsou vykonány kroky proti těm členským státům, které neplní eh, řádně své závazky. A dopravní výbor, pane předsedající, eh, často hovořil o tom, jak je důležitá interoperabilita v dopravním sektoru. Než, pokud se neotevřou národní infrastruktury, eh, tak je odsouzen k neúspěchu odsouzená k neúspěchu nákladní doprava a jednotný trh nikdy nevznikne ani RTMS, nikdy eh, nebude plně fungovat. Nadešel čas, aby evropská perspektiva eh, v železnici skutečně byla prosazena. Prvním krokem k tomu je právě ten první železniční balíček. A pokud nebude vykonán tento první krok, tak nemohou být podniknuty ani následující kroky. Potřebujeme konkrétní přímé kroky a to hned ať jsou jmenovány ty členské státy, které neplní své závazky a ať proti nim vedeno eh, správné řízení. Děkuji vám, pane Simpsone. Nyní má slovo pan komisař Kalas, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Simpsonovi za a také do výboru pro dopravu za to, že inicioval tuto diskuzi a za to, že podporoval konkurenceschopnost a otevřenost v železničním sektoru. Tady jsme vždycky nacházeli silnou podporu v Evropském parlamentu a doufám, že to takto bude pokračovat. Eh, zpráva eh, o tomto trhu, která byla eh, předložena komisí v roce 2009, ukazuje, že tato situace na železnicích od 70. let, že tady na všech segmentech trhu byla situace přibržděna, otevřenost trhu a také mm, první balíček, ale tady existuje, takže jsou tady pozitivní signály. Ovšem, ekonomická krize měla vážný dopad na provoz provozovatele železnic, 30% jejich činností bylo redukováno, ale krize také navýšila strukturální, interstrukturální problémy v železnici. Na jedné straně to souvisí eh, s mm, ekonomickou situací a také se, s určitou slabostí některých aktérů, ale mnoho států ještě eh, nedo, eh, nedokázalo mm, předložit správný rozpočet a to znamená, že tady je nedostatečná, nedostatečně se investuje a tak nemáme zajištěnou správnou kvalitu železničních sítí a také tady zadluženost. Na druhé straně eh, jsou tady ještě ekonomické eh, bariéry. Eh, velmi často jsou tady, dochází k diskriminaci. Zvláště jsou tady provozovatele, někteří železniční, kteří mají nepřímou kontrolu nad některými infrastrukturami železničními. Nově zřízený regulační, regulační úřad by měl mít veškeré kompetence a měl být nezávislý, tak aby tady byly průhledné eh, podmínky na trhu. Eh, komise má takový dvojkolejný přístup, jak eh, zvládat tyto problémy. Je zapotřebí tady nastavit správná pravidla a změnit pravidla v případě, že nebudou dostatečně přesná nebo průhledná. První možnost přístupu postup proti při omezování. Jde tady o detailní analýzu právní situace ve všech pěti, 25 členských státech, jde o analýzu železničních systémů a pak tady tedy byla předložena stanoviska v roce 2009. Hlavními problémy jsou nedostatečná, nedostatečná implementace opatření vyplý a směrnic um, o, um, v, v tomto oblasti. Dále je to nedostatečná, eh, je tady nedostatečná nezávislost některých provozovatelů a také neschopnost zajistit tuto, tyto nezávislé eh, zdroje eh, regulačních úřadů. Další možný přístup znamená využít ehm, nového znění ehm, ehm, dodaného zeleného balíčku, tak abychom mohli vylepšit eh, no, pravidla a usnadnit přístup k trhu. Je tady zapotřebí holistického přístupu, tak abychom mohli dosáhnout skutečného vnitřního jednotného trhu pro železnice. Budeme i nadále pokračovat v technické harmonizaci železnic eh, spolu s mm, eh, mm, Evropskou železniční agenturou. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. Jako další má slovo Pan Grosch za EPP na dvě minuty. Milé kolegyně, milí kolegové, když belgický malíř Magritte by mm, byl namaloval první směrnice prvního železničního balíčku, tak by určitě zjistil, že to nejsou směrnice. Skutečně celá ta diskuze, kterou již vedeme již nějakou dobu, je pro mě téměř surrealistickou diskuzí. Máme závěry, které jsme eh, v roce 2006 měly být uzavřeny a v roce 2010 eh, si pokládáme otázku, eh, zda 21 států nesplňuje to, co sami podepsali. Liberalizace měla připustit nové aktéry na trhu. To byla teorie, ovšem praxe vypadá úplně jinak. A dnes se nacházíme v situaci, ať už jsme protivníky nebo um, souhlasíme s liberalizací, musíme tuto liberalizaci realizovat. A jsme konfrontováni se ty situací, eh, kdy se liberalizace vůbec nezrealizovala. Eh, společnosti, eh, tak jak jsme viděli v různých zemích, zatím jménem liberalizace učinili rozhodnutí, které se týkají pracovníků, personálu a nebylo to zrovna příjemné. Myslím, že na tomto pozadí konstatujeme, že historičtí uživatelé železnice by měly mít i nadále klíče v ruce k otevření trhu. To znamená, jak k železnici takové, tak ke všem technickým otázkám. S těmito klíči můžeme ty dveře pro otevřený trh otevřít, ale můžeme ho také, je také zavřít. A to se stalo ve, většina, ve většině zemích a tak je tomu i dnes. Proto si myslím, že ty návrhy které jsme krát před nedávnou dobou vzali na vědomí, jsou prvním krokem. Jedná se o to, abychom liberalizaci hodnotili správně, abychom velice rychle vše zrealizovali, zejména především také vynutili těmi prostředky, které komise má nebo které si ještě musí vypracovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jako další na jednu minutu pan Al-Kadraoui. Eh, pane předsedo, pane komisaři, nejprve bych rád konstatoval, že eh, tržní podíl eh, dopravy na železnici dělá 10 sklesl na 10,5%, teď je stabilní. Ehm, bez toho by nebyla liberalizace fungovala, ale protože jsme tady zaznamenali v posledních letech ehm, první nárůst, tak bych chtěl říci, že otevření trhu je jenom takovým prostředkem účelu. A jednotný evropský jednotná železniční zostava může, musí znamenat jednotu opatření, co se týče fungování trhu, co se týče sociálních pravidel, ehm, zdrojů a podobně a také interoperabilita. Tady ještě musíme udělat mnoho věcí a Potřebujeme dostatečné nástroje pro financování infrastrukturálních projektů. Jenom jestli k tomu přistoupíme jednotně a koherentně, budeme moci být úspěšní. Pane komisaři, ještě bych měl jeden dotaz. Slyšíme, že tady máme nové znění prvního eh, balíčku, které se plánuje. Kdy toto můžeme očekávat a eh, jaký hlavní cíl eh, má tímto být dosažen? Kadrai úr, következő felszólaló kettő percben Gezin Meissner asszony. Děkuji, pane Katarkulia, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, to se mně velice líbilo, když jste při slyšení u výboru pro dopravu řekl, co jsme mohli dosáhnout v Evropě. To byla volná mobilita a volný pohyb osob. Té volné, tomu volnému pohybu osob a k vnitřnímu trhu patří také to, že se posunují lidé ne z A do B, ale také se přepravují eh, Mm, zboží. A v roce 92 jsme již rozhodli, že budeme mít eh, mm, vnitřní trh. 2001 jsme chtěli také splnit eh, předpoklady pro volný vnitřní trh také v oblasti železnice. A teď máme rok 2010 a v podstatě je to ostudné, že 21 států se blokuje a také buduje blokády. Máme co dočinění s protekcionismem, to již bylo řečeno, a je to na nejvýš politování hodné, že tomu tak je. Musíme zvážit, proč to tak je. Nejrůznější systémy tratí. To ne, jste řekl, pane komisaři, ale to nemůže být jediný důvod. Existuje celá řada lidí, které si myslí, že tomu uniknou, eh, když se pokusí o tak říkajíc ten mm, návrat zpět to nemůžeme tak brát ani v oblasti služeb. Myslím si, že to je velice špatná cesta. A jsem také napjatá, kdy případně budete moci zahájit revizi těchto směrnicí. Chtěla bych vysloveně vyzvat k tomu, předřečníci již se o tom také zmínili, abychom byli přísnější ke členským státům. My pocházíme všichni ze členských států z oblasti železnic, z těch nejrůznějších oblastí, ale je třeba, aby jsme se postavili o pořádek. Vy jste nový, pan komisař, takže nemáte žádné resty. Proto se nyní musíte právě v té oblasti železnice rychle pohnout kopředu, abychom také eh, měli opravdu opravdu skutečný vnitřní trh a všem Evropanům a Evropankám, aby to posloužilo. Na to se těšíme, pane komisaři, a čekám, že tak uděláte v nejbližší době. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Isabelle Durant, dvě minuty. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Pane komisaři, Cílem prvního eh, balíčku před 15 lety bylo, že je to prioritní cíl a to zlepšit eh, zastoupení eh, železničního sektoru v oboru dopravy. Nicméně výsledky nejsou uspokojivé, jak už zde bylo eh, řečeno. Co se týče nákladní dopravy, dochází ke stagnaci, zatímco silniční doprava dobývá stále více zákazníků. Vysokorychlostní sítě, které jsou zakládají na spolupráci, nikoli na konkurenci, jsou ale úspěšné. Máme před sebou nové překážky Vznikly nové železniční společnosti, eh, některé menší mohou být absorbovány těmi většími, takže možná zrušit monopol nakonec nebylo tím hlavním cílem. A je eh, třeba vytvořit eh, správná pravidla, například napomáhat správnému rozdělení institucionálnímu a funkčnímu. Je třeba zohledňovat správně veškeré výdaje a já Eh, bych chtěla, abychom nepostupovali eh, příliš rychle. Je třeba nejdříve zhodnotit ty balíčky, které už máme, být nestraný a provést tedy hodnocení, aniž bychom byli příliš schovývaví. Ale myslíme také na pracovní podmínky eh, zaměstnanců, na nedostatek internalizace vnějších nákladů. Musíme se zaměřit na eh, všechny tyto aspekty v další liberalizaci. A proto chci slyšet od vás, jaké jsou vaše další priority Víme, že došlo k určitému pokroku, to už zde bylo vysvětleno, ale potřebujeme eh, mnohem jasnější cíle a také vidět, jak budeme provádět eh, tyto eh, cíle. Já se o bezpečnost, o to, jak budou prováděny licence a o další pravidla, které se týkají tohoto sektoru. Takže prosím, nebuďme příliš schovývaví, nevytvářejme žádné tabu. Děkuji. Pan Oldřich Vlasák vážené dámy a pánové když se schvaloval evropský regulační rámec pro železnice všichni jsme doufali že dojde k větší průhlednosti financování tohoto sektoru ekonomiky a že se vytvoří nové příležitosti pro zapojení dalších subjektů. zdálo se že evropský sektor železniční dopravy stojí na prahu nové éry. kýžená liberalizace trhu však ve skutečnosti nenastala. jak všichni víme v twenty one členských státech včetně české republiky k řádné implementaci prvního železničního balíčku nedošlo přičemž zůstávají nevyřešeny zejména otázky v souvislosti s otevřením železničních trhů hospodářské soutěži. to že se jedná o skutečný problém dokazuje i situace v české republice. přestože stát již učinil první kroky které povolují vstup dalších železničních dopravců na trh ve skutečnosti chybí politická vůle umožňující na kolejích skutečnou konkurenci. to potvrzuje i chování socialistických hejtmanů v čele jednotlivých krajů kteří na konci loňského roku uzavřeli s českými dráhami desetileté smlouvy s opcí na dalších pět let na zajištění regionální železniční dopravy a to bez jakýchkoliv výběrových řízení. hejtmani kteří ve volbách získali mandát na čtyři roky tak fakticky na fifteen let uzavřely železniční trh. monopolní české dráhy teď nebude nic nutit ke zlepšení svých služeb což bude mít pro železnici fatální důsledky. v tomto kontextu je proto otázkou zda současná debata o zdaňování zaměstnaneckých benefitů kterou v české republice odboráři rozpoutali a související vyhrožování stávkami ve skutečnosti pouze neodvádí pozornost od reálných problémů problémů které způsobují že se železniční doprava dostává stále více na periferii společenského a ekonomického zájmu a logicky naopak narůstá oblíbenost zelenými tolik kritizované silniční dopravy. rád bych proto vybídl evropskou komisi k větší aktivitě při prosazování skutečné liberalizace železničního sektoru a k důslednému dozoru zda je netržní chování jednotlivých aktérů v souladu s evropským právem. děkuji. Děkuji vám, pane Vlasáku. Jako další na jednu minutu a půl pan Jaromír Kohlíček. Úvodem bych řekl, že zcela nesouhlasím s panem Vlasákem, jehož vláda se také podílela na tom, co sám kritizuje. A teď k věci protože účelem toho železničního balíčku bylo otevření trhu železniční dopravy oddělením infrastruktury přepravy osob a přepravy nákladu lze poměrně snadno zjistit zda členské státy po různě dlouhém přechodném období splnily formálně požadavky směrnice. co zjistit nelze tak snadno a na co se směrnice nezaměřily to jsou odlišné bezpečnostní předpisy jednotlivých států alespoň elementární shoda pracovních podmínek osádek souprav a pracovníků zajišťujících fungování infrastruktury a řadu odlišností technických předpisů. rtms má být tím zaklínadlem které má technicky sjednotit infrastrukturu i soupravy. těším se proto na jasnou odpověď na kompatibilitu železniční sítě evropské unie se standardem rtms. neslyšel jsem ji. snad s touto otázkou souvisí i logicky navazující dotaz a to jak se v současné době využívá otevírání trhu železniční přepravy zahraničními a domácími subjekty v jednotlivých zemích. nejde mi samozřejmě o majetkově propojené subjekty které formálně nezávisle zajišťují regionální přepravu jak je tomu například v německu ale o nezávislé operátory na trhu. závěrem bych rád zdůraznil že ani první ani další železniční balíčky neřeší sociální podmínky zaměstnanců. to může být v blízké budoucnosti velkým problémem otevírání trhu na železnici nelze totiž přijmout jako řešení metodu nejnižšího možného standardu. děkuji za pozornost. pane předsedající Nevýhodou Velké Británie je, že my jsme přijali železniční balíček. A to proto, že liberálo, liberálové chtějí, aby rozhodovali o tom, co se děje. Rozdělování železničních sítí od provozu působí problémy nejen o těch 21 eh, zemí, které, se, které uvízly v této železniční síti, která vede jen eh, ke zmatku. Já nejsem socialista, ale pokud chcete integrovaný eh, dopravní systém, tak nejlepší je státní eh, systém, státní vlastnictví. Mezi Birminghamem a Berlínem jsou desítky, desítky železničních společností a pokud eh, chceme si eh, eh, představovat, že prostřednictvím toho, že budeme liberalizovat a budeme privatizovat hodně železniční společnosti, že se situace zlepší, tak se opravdu pleteme, protože železniční vagony nebudou lepší, ale horší. Tady vidíme, jak vypadá situace a jak se chovají i ti, kdo podporují Evropskou unii a nyní říkají, že zapotřebí využívat evropský model, který vede k privatizaci. Ovšem tento model nefunguje. Ale je třeba zodpovídat také vlastním eh, voličům eh, byly eh, vytvořeny, byla vytvořena pravidla, která slouží těm, kdo se mohou obohatit a není šance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 ich bin eigentlich der meinung dass diese überprüfung längst überfällig ist. ich bedaure allerdings dass die kommission äh, keine ovšem velice lituji toho, že komise äh, nám äh, nedala řádné informace. Efektivní hodnocení je extrémně obtížné. Nejde jenom o hodnocení, jde také o příslušné kroky, o to, aby členské státy mohly vše zrealizovat. Negativní zkušenosti za poslední dobu z toho byly vyjmuty a také bylo zohledněno to, co si kladu za otázku. Myslím si, že komise je velice zdrženlivá. Eh, veřejnost si dělá opravdu velké starosti. Eh, co se týče kvality, chtěl bych, aby se komise zamyslela nad tím, jakým způsobem můžeme stanovit závazná kritéria. Hovoříme o kvalitě, ale spolehlivě ji změřit nemůžeme. Nedostatek investic, o který jste se již, pane komisaři, zmínil, přestože je zde spolufinancování prostřednictvím fondů soudržnosti, tak eh, se stále více věnuje pozornosti silnicím spíš než železnici. Myslím si, že to by mělo být eh, změněno. Bylo by to jak důležité jak pro sítě, tak i provozové parky. Na závěr bych chtěl varovat eh, ještě Eh, před dalšími kroky ohledně liberalizace osobní přepravy. Eh, ukázala se, že musíme překonat ještě celou řadu překážek a komise by udělala dobře, kdyby nejdříve provedla plnou technickou harmonizaci a aby se postarala o zrealizování také těchto směrnic. Děkuji, slovo má paní Silvia Dranatikau. Pane předsedající, pane komisaři, <clears throat> železniční doprava musí mít eh, prioritu v Evropské unii eh, do roku 2020 a priorita znamená eh, interoperabilita a také další rozvoj železničních sítí. Posílení ehm, konkurenceschopnosti eh, ale nesmí být na úkor bezpečnosti dopravy. Naopak to musí vést k lepší kvalitě služeb. Myslím si, že při implementaci prvního železničního balíčku um, um, bychom měli uh, konstatovat také nedostatky a definovat potíže, uh, se kterými se jednotlivé členské státy musí vyrovnat. Uh, chtěl bych upozornit na to, že to, co se um, odehrává v železniční dopravě, například velká masová propouštění, která mají také negativní dopad na harmonizaci do konce minulého roku to bylo 2700 eh, eh, to byl tento systém implementován, ale to znamená, že do roku 2020 eh, to má být posíleno na 24 tisíc. A zároveň to znamená veliké investice. Mm, k tomu je zapotřebí investovat ještě i do materiálu. Pan Černecký, prosím. Pane mm, předsedající, dámy a pánové, v Polsku se říká, pokud jeden člověk říká, e, že jste opilí, tak ho můžete ignorovat. Pokud to říká pět lidí, tak je lepší, abyste si lehli a vyspali se z toho. Pokud jedna či dvě země neimplementují eh, první železniční balíček, možná bychom mohli hovořit o sankcích a být s tím spokojeni, ale když je to 20 zemí, které neimplementovaly balíček, tak je možné, že ten balíček eh, není takový, jaký jsme si jej přáli mít. Eh, nepochybně je tu nějaký problém. Kolega z Velké Británie kritizoval tento balíček před chvilkou. A e, uvažujeme o tom, zda tedy implementace mm, je prováděna tak, jak měla být. Došlo k nehodám, o kterých jsme diskutovali poměrně nedávno. Je tu závažná otázka bezpečnosti na železnici. Bezpečnost se musí zlepšit. Komisař Kalas prohlásil, že mnoho zemí neinvestuje do svých železnic a že není budována nová infrastruktura, tak je tomu i v Polsku například, v mé vlasti. A v železničním rozpočtu je skutečná velká eh, díra, což má své dopady na situaci. Řekl bych, že žádný slogan nám nepomůže. Měli bychom spíš být podezřívaví. Děkuji. Jackie Jenin. Vážený pane předsedo, eh, mnozí eh, stěžují nad tím, eh, že se první balíček velice pomalu implementuje. Já jsem potěšen, protože v naší zemi bojujeme se železničáři a se spotřebiteli za to, aby tato směrnice nebyla implementována a konečně spadla do koše. Ve Francii to patří k tématům, Ehm, to znamená blokování nařízení eh, otevření trhu pro regionální železniční dopravu. Nechceme eh, různé předpisy, to znamená soukromníci pouze, kteří eh, kasírují za drahé tarify. Dále veřejná ruka nemá přístup potom k infrastruktuře to, co ukládá směrnice, to vede k divoké hospodářské soutěži, k organizačnímu chaosu a je to druhé, drahé pro spotřebitele. Jestliže to velkým koncernům pomůže, tak na druhé straně pro veřejnost je to katastrofální. Sítě eh, pomalu, ale jistě zanikají, nebo a je to vlastně eh, vyvlastňování eh, vlastního soukromého majetku v prospěch eh, kapitalismu. Děkuji. Děkuji, pan Paškr, dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pan pres. Děkuji vám, pane předsedající. Přijetím tří balíčků směrnic, které upravují Eh, otázku dopravy na železnicích. Evropská komise přijala zodpovědnost za organizaci železniční dopravy v EU. Není pochyb o tom, že implementace nových železničních pravidel v jednotlivých národních legislativách může působit určité potíže a zdražování. Naším společným zájmem je určitě dobře zorganizovaná doprava i infrastruktura železniční a také to musí být smysluplná alternativa silniční dopravě, která hodně zatěžuje životní prostředí. Je proto na místě otevřeně hovořit o problémech brzdících rychlejší rozvoj železniční dopravy. Nejen pravidla, i pohled do budoucnosti může být v našem zájmu. Železnice ze tří e, světových stran končí v přístavech na východ však pokračují železniční trati až k Pacifiku. Dobré propojení evropských železnic na východních hranicích EU otevírá evropským dopravcům nové příležitosti k přepravě zboží. Pokud se tedy v dohledné době podaří eh, prodloužit eh, rychlovlak z Paří do Vídně a dále z Bratislavy do Černé na Tisou, a také trať Bratislava Vídeň, tak na úseku mezi Bratislavou Vídní se odstnou tři železnice. Klasická železnice, rychlovlak a širokorozchodná trať. Ve spojení s dvěma letištěmi ve Vídni a Bratislavu a ještě přístavem, který má také Bratislava a Vídeň a křižovatka dálnic, tak vznikne důležitý logistický dopravní úzel. Je důležité, aby při zpřesňování dodržování pravidel byly dodržována tato pravidla, aby, protože máme dosud velké rezervy. Je třeba eh, sledovat možnosti investic a přesňováním pravidel a investováním do nových projektů podpořit železniční přepravu tak, aby byla výnosnější a aby lépe sloužila občanům EU. Děkuji vám, pane Paško. Jako další pan Kančan. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, této době hovoříme, hodně hovoříme o programování dopravy. Budeme se tímto tématem zabývat i v následující době. Vidím, že znepokojivé mm, začít tímto prvním balíčkem a jeho eh, revizí, když sledujeme a jsme svědky toho, co se dělo do posud. A právě proto potřebujeme ještě větší odvahu eh, k tomu, abychom zvrátili tuto tendenci. Jsem přesvědčen, že se můžeme e, správně zaměřit, a to tím, že se budeme soustředit na tři základní body. Prvním z těchto ohnisek je liberalizace železniční dopravy, aby byla vytvořena konkurence, e, hospodářská soutěž a aby byla jasná, transparentní pravidla platná pro všechny, jak už zde bylo také vysloveno. Druhým základním eh, bodem je interoperabilita mezi státy a jednotlivými mody eh, dopravy a také železniční dopravy. A samozřejmě tím třetím hlavním bodem je bezpečnost. Musíme vyžadovat certifikaci bezpečnosti jako předběžnou podmínku k obdržení licence na provádění služeb. Vždy musíme mít na zřeteli bezpečnost na celém vnitřním trhu, takže nestačí jen trestat nějaké vnitřní společnosti nebo orgány. Je třeba, aby Evropská železniční agentura měla větší kompetence, aby měla zásadnější pravomoce, aby mohla provádět inspekce a kontroly jsem přesvědčen, že právě tyto kroky musíme podniknout v následujícím období, když chceme hovořit o udržitelné eh, budoucnosti dopravy, o transevropských sítích a o eh, dopravních prostředcích a dopravních eh, sektorech, které jsou součástí práce našeho výboru. Musíme zajistit, aby se změnila tendence, která je doposud nepříznivá v aplikaci těchto směrnic. Děkuji vám, pane Kančané, jako další. Na minutu paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Moje země, stejně jako 20 dalších, jak bylo řečeno, se um, byly konfrontovány s tímto balíčkem a já si myslím, že i my jsme mohli konstatovat, že, pasaže, že počet pasažerů v letech 2007 a 2009 stoupnul, ale to neplatí pro eh, dopravu nákladní. O 500, eh, eh, máme 500 kilometrové hory, Pyrenejské hory, které nás dělí od evropského kontinentu a toto nám zabraňuje ve správné komunikaci s Evropou. Potřebujeme tady nové eh, dopravní osy, tak abychom mohli eh, eh, znovu se probudit se dlouholeté letargie. A to, jak bylo řečeno, znamená, že tady je, jsou nutné nové železniční cesty a komunikace a proto požadujeme, aby e, infrastruktura e, byla koncipována evropsky, tak aby transevropské e, sítě byly implementovány. A konečně i přeshraniční dopravní, železniční doprava by měla přijít s novým podnětem, například přes Pireneje. A tím pak eh, členské státy eh, určitě bude moci pohnout k tomu, aby eh, byl oslaben protekcionismus a aby byla docílena strategie 2020 pro Evropu. Děkuji vám, paní Ayla Sender. Následovat bude postup pro nezařazené řečníky, catch the eye. Vidím ale, že pan Simpson žádá ještě o slovo a má uh, e, e, nasledující poznámku. Já jsem eh, se chtěl zmínit k tomu, co řekl pan Natras, protože hovořil o mně, eh, aniž by předtím naslouchal diskuzi. A proto eh, bychom měli uvažovat o tom, kdo má tedy znalosti v této oblasti ehm, já bych se chtěla držet parlamentních postupů, tak jak jsou chápány, ale jako demokrat se musím řídit především demokratickými postupy, takže jsem předložil tuto otázku k ústnímu zodpovězení za výbor pro dopravu jako předseda, což je tedy mou povinností. A já si nemyslím, že bych měl být vystaven takovýmto urážkám z druhé strany Ehm, tohoto parlamentu. Co se týče liberalistické eh, vlády, tak o 20% se navýšila železniční přeprava za poslední eh, léta. I na trase z Londýna do Birminghamu. Děkuji vám, pane Simpsone. Přejdeme tedy k postupu Catch the Eye. Každý projev eh, může trvat jen jednu minutu. Pan Dorfman. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení poslanci. Řeknu vám něco z vlastní zkušenosti. Dost dlouho žiju na důležité železniční trati. Je to přes Brenner do Verony. Italská státní dráha tam již opomíná dlouhá léta železniční dopravu, jak osobní, tak i eh, nákladní. Eh, železnice jede pětkrát denně, ovšem na italských nádražích nedostanete žádný eh, jízdní řád ani jízdenku. Když si pomyslíme, že v současné době se eh, má vystavět tato trasa za 20 miliard eur a také Evropská unie zde investuje hodně peněz, tak je to skutečně absurdní, jaká tam situace v současné době je. Eh, to nejsou velké věci, které to komplikují, ale jsou to velice často také jenom drobné věci. Proto, pane komisaři, tímto vás žádám naléhavě, abyste opravdu zde zasáhli a energickým způsobem postupovali a eh, dodržoval, aby komise dodržovala své závazky. Děkuji. Děkuji vám, pane Dorfmane. Slovo má paní Ferreira, jedna minuta. Pane předsedo, je dnes eh, zcela jasné, eh, co je skutečným eh, cílem toho, čemu jsme říkali železniční balíček. Chválihodným cílem bylo zlepšit interoperabilitu, dopravu železniční a také pokusit se otevřít celý železniční sektor Eh, soutěži eh, na soukromém sektoru a posílit eh, konkurenceschopnost celkově v železničním sektoru po Evropě. Ale tak, jak to bývá s mnoha procesy liberalizací, nastalo toto. Ehm, to, co tady se začaly um, rozvolňovat, rozvolňovat ta co správná politika v tomto sektoru a bylo mnoho rozprodáno um, konkurenci, aniž by se správně chápalo, jak věci fungují a bylo to na úkor dobrých věcí. E, správným příkladem, e, e, správným příkladem jsme tady slyšeli, měli bychom Toto vedlo všechno ještě ke zhoršení služeb a slabšímu postavení pracovníků v tomto sektoru a byla to ale důležitá strategie kvůli energii a trvale udržitelnému rozvoji, ale eh, bylo to propagováno jenom v zájmu soukromých eh, provozovatelů, eh, kteří zase propagovali realizaci. Děkuji. Děkuji vám. Paní Tykau. Děkuji. se Děkuji. Ráda bych se ještě vrátila k situaci, v které se nacházejí lidé v železničním sektoru, hlavně eh, kdy byli kontrolováni z krizí v Rumunsku. Více jak 6 tisíc um, eh, lidí bylo, bude eh, propuštěno v tomto sektoru. Evropský sociální eh, fond, um, Evropský globalizační fond pravděpodobně bude muset zmobilizovat um, tak, abychom vyhověli s těmto osobám. Ale pane komisaři, já doufám, že se nám podaří rozpracovat trvalou strategii v oblasti železničního sektoru společně tak abychom eh, mohli eh, se postarat o bezpečnější služby a bezpečnější pracovní příležitosti pro kvalifikované pracovníky v tomto sektoru. Děkuji. Předávám slovo panu komisaři Kalasovi, aby uzavřel tuto rozpravu. Děkuji vám, pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Děkuji za vaše poznámky. Budeme mít vynikající příležitost eh, diskutovat o přepracování prvního železničního balíčku v budoucnosti. Já bych jen rád teď odpovídala několik slov, především ta informace o 21 členských státech a těch eh, konkrétních důvodech, proč neplní. Eh, zda je tato informace tedy veřejná, ale každý může tuto informaci získat, protože veřejná je. Eh, první železniční balíček byl zaměřen na velice dobrý cíl zlikvidovat bariéry a zlepšit podmínky pro lepší fungování dopravy. týž cíl bude mít i přepracovaný eh, balíček. Problém není v tom, že by ten balíček byl špatný, ale implementace byla nedostatečná a eh, překážky tedy nadále existují Musíme se snažit nadále překonávat tyto překážky. Jsou státní monopoly, které mají velká privilegia, není dostatečná interoperabilita. My ten systém musíme zlepšit, změnit, musíme zlepšit interoperabilitu a to je právě cílem této reformy eh, železniční eh, legislativy. Potíž spočívá v tom, že tedy není tato situace dovedena do konce a musíme veškeré kroky podnikat eh, velice obezřetně, musíme kontrolovat kvalitu provádění. Samozřejmě, že železniční balíček má také jako jeden z bodů posílit eh, eh, možnosti železniční agentury, ale Eh, ta se pořád ještě vypořádává s tím, eh, že eh, je mnoho firm železničních, které jsou ve vlastnictví státu a železniční agentura nemůže ještě plně kontrolovat situaci. Takže dojde jak k přepracování tohoto balíčku, tak vypracování nějakých dalších strategických dokumentů. Potřebujeme najít inovativní způsoby, jak financovat ta slabší místa a jak se mnozí poslanci již zmínili, musíme eh, najít eh, tyto možné zahraniční eh, investice, možnost také propojit, jak spojit různé druhy financování, včetně včetně toho, že třeba vytvořit moderní rezervační systém, informační systém, aby to fungovalo tak, jako například v letecké přepravě. A aby východní Evropa byla lépe spojena se západní Evropou, což je také podstatný problém. Takže to jsou miliony detailů. Mohl bych velice dlouho vyjmenovávat jeden po druhém. Nicméně připravujeme tento balíček, tento, tuto toto nové znění balíčku, které bude obsahovat všechny tyto prvky. A mm, těším se, že záhy budu muset před vás přestoupit s novým návrhem. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Vašimi slovy tedy byla uzavřena tato rozprava a budeme pokračovat eh, v dalším bodu na pořadu jednání a to je další otázka k ústnímu zodpovězení na komisi. Je to obchodní dohoda o boji proti